Uzole, eh, který, která se zabývá obchodem s produkty z tuleňů. A ještě bych vás eh, požádal, dámy a pánové, eh, kdyby pokud chcete opustit sál, kdybyste tak činili, pokud možno v klidu a tiše. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dovolte, abych eh, začal poděkováním kolegům, eh, to je stínovým zpravodajům, kteří pracovali na tomto tématu a také chci poděkovat komisi a radě za spolupráci. Bez takovéto podpory a spolupráce by se nám nebylo podařilo dosáhnout červnové dohody pod, za, latinsk, za lotyšského předsednictví, kde se podařilo sladit eh, evropskou regulaci eh, s pravidly Světové obchodní organizace. V roce 2009 eh, jsme přijali de, základní nařízení, která zabraňuje obchodu, zakazuje obchody s tuleními produkty se dvěma výjimkami a sice pokud se týče Eh, obchodování ze strany Inuitu, což dělají pro svou obživu, a obchodování v malém měřítku. Cílem je zajistit to, aby se zajistilo, že produkty eh, z komerčního lovu tuleňů eh, se nedostanou na evropský trh. Toto nařízení napadla Kanada a Norsko na půdě Světové obchodní organizace. A je třeba říci, že definitivně rozhodnutí padlo 18. června 2014 u odvolacího orgánu, přičemž jedna z těchto dvou výjimek byla, mm, eh, byla eh, prohlášena za nekonformní a že tedy je naší povinností během 16 měsíců, tedy do 18. října 2015, přistoupit pravě. Eh, navzdory tomu, že ta lhůta byla velice krátká, podařilo se nám již 6. Eh, února 2015 eh, dosáhnout nápravy tím, že jsme tu takzvanou výjimku MRM zrušili. Já mm, s potěšením mohu říci, že e, naše nová úprava je v souladu s pravidly e, Světové obchodní organizace. A to znamená, že máme zde nová pravidla, nová kritéria, podle kterých může být obchodováno Eh, s tuleními produkty pocházejícími eh, z komunit Inuitů a eh, z jejich tradičního způsobu života a hospodaření. My žádáme, aby komise zvážila zejména právo na určení Inuitů a dalších domorodých komunit. Opakujeme, že hon tuleňů, lov tuleňů je nedílnou součástí eh, tradičního života těchto komunit a že tvoří významnou část eh, jejich obživy, což eh, znamená, že jsou zachovávány tradiční komunity a jejich tradiční kulturní historie. Vzhledem ke článku 5a, tedy novým, novému článku eh, k produktům stuleňů na evropském trhu, zde se tedy eh, říká, že eh, nejde o produkty nelegální. Dále komise je žádána Eh, v článku 7, aby do roku 2019 přeskoumala tak to, jak se plní ta nová pravidla a já se těším na to, co nám k tomu může říci jak rada, tak také kolegové. Ano, děkuji. Pan komisař Vela, máte slovo, pane komisaři. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych především poděkoval a poblahopřál panu zpravodaji Bušovi a také kolegům z výboru a e, také e, za jejich úsilí o urychlení rozhodnutí v komisi. Úprava našich pravidel e, se stala nezbytnou po červnovém rozhodnutí tedy rozhodnutí VTO z června loňského roku. My eh, jsme zde měli eh, výjimky pro inuitskou komunitu a také z hlediska řízení mořských zdrojů, kde byly shledány určité prvky diskriminace. Eh, náprava přišla s velmi dobrými výsledky a nám se podařilo eh, splnit tu velice krátkou, ten velice krátký termín, ve kterém jsme byli vyzváni k nápravě, eh, tedy eh, zhruba měsíc před tím termínem, kterým je 18. říjen. Myslím, že na to můžeme být hrdí. A velmi nás těší to, že tento proces Eh, tedy proces úpravy našeho režimu eh, obchodování s tulenými produkty eh, byl již uzavřen. Je to záležitost, která je pro mnohé citlivá. Jsme velice rádi, že bylo docíleno vyváženého kompromisu. V průběhu tohoto procesu komise jednala se všemi příslušnými stranami a Eh, také eh, samozřejmě s orgány Evropské unie. Náš eh, dialog byl velice konstruktivní a výrazně přispěl k pozitivnímu výsledku. Tím výsledkem je, že zde nyní máme smysluplné výjimky pro inuitské komunity, ale zároveň plníme také pravidla VTO, s nimiž nebyla v souladu ta naše výjimka MRM, to znamená pro řízení mořských zdrojů. Nám se podařilo tedy reagovat vhodně na obavy inuitských komunit a dále se nám podařilo zapracovat do kompromisního textu také některé návrhy ze strany parlamentu, jako například žádost, aby komise pravidelně přeskoumávala eh, působení těchto nových pravidel v praxi. Komise zcela eh, jasně dala najevo, že výsledek podporuje. Došlo k určitým eh, změnám Eh, v tomto, eh, v našem původním návrhu a to znamená, že se musíme vyjádřit ke dvěma eh, horizontálním interinstitucionálním problémům a bude to zaznamenáno v zápisu z této schůze. Především je to přijetí příslušných GAC a za druhé také zajištění technických pokynů. Děkuji vám, paní předsedající. A nyní pan Benson. Forordningen fra 2009 gjorde ulovligt at sælge selskab... Od roku 2009 <clears throat> je nezákonné prodávat eh, výrobky z tuleňů v EU. Eh, tato legislativa eh, se ukázala, že je katastrofická pro Inuity a další domorodé obyvatelstvo a zde byly dvě výjimky zakotveny, to ale nemělo žádné důsledky, žádný efekt pro tyto obyvatele. Eh, komise přijala hodnocení dopadu a chce novelizovat tento návrh, tuto legislativu. Tato legislativa z roku 2009 hodně poškodila Inuity a v podstatě zničila jejich biznis, možnost tedy prodávat tulení kůže. Oni mají na skladě 150 eh, tisíc kusů v podstatě tím, eh, eh, tím eh, ty, tito lovci nemohli realizovat tento obchod, který pro ně byl přirozený. Zde děkuji panu Pusovi, že se snaží vyjednat lepší legislativu, ale bohužel nemůžeme stejným dechem takto poděkovat komisi. A komise tedy nepřijala nezbytné legislativní kroky. Děkuji. Další řečník, pan Vojčkovský. Děkuji bardzo. Děkuji vám, paní předsedající. Zemědělský výbor našeho parlamentu se staví k této zprávě pozitivní, pozitivně. Jsme také proto, aby došlo k omezení eh, produkty z lovu tuleňů připomněl bych to, co řekl Mahatma Gandhi, a sice, že eh, rozvoj, morální rozvoj civilizace je možné měřit tím, jak se tato civilizace staví ke zvířatům. Tady nejde jenom o utrpení zvířat, ale jde také o eh, urážení důstojnosti člověka. Proto eh, Tyto, tato omezení jsou velmi důležitá, nicméně je třeba pochopit také konkrétně situaci tradičních společenství, jako jsou Inuité. A proto je třeba přijít s určitými výjimkami, eh, jak tedy je navrženo v této regulaci a já ji takto podporuji. Děkuji vám. Já Andreas Schwab, Olka hyvä. Pan Andreas Schwab. Děkuji paní předsedající, kolegyně, kolegové. Také já bych chtěl samozřejmě poděkovat panu Kristenu Busovi za odvednou práci na eh, zapracování připomínek VTO je samozřejmě nepochybné, že Evropská unie na svém vlastním trhu se podrobí ža, tedy požadavkům VTO a jsem velice rád, že se nám to podařilo tak eh, rychle. Přesto si myslím, že zde máme i nadále otázku, jak do budoucna na jedné straně se postavíme k ochraně životního prostředí zvířat a na druhé straně jak to sladit s dalšími ekonomickými tlaky. Myslím si, že ty eh, výjimky, které zde máme, jsou vyvážené a eh, řeší to dobře. Také je třeba postarat se o to, aby ty možné eh, legální eh, výjimky a možnosti zůstaly zachovány, aby byly skutečně eh, přípustné, tak aby tato legislativa měla tu svoji konkrétní hodnotu, kterou očekáváme. Myslím si, že v Evropském parlamentu by se to mohlo podařit úspěšně realizovat. Děkuji, paní Šaldemose. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, tento týden budeme hlasovat o definitivní verzi zákazu obchodování produkty z tuleňů. Socialistická frakce podporuje návrh vyjednávání, který zde máme před sebou. Domníváme se, že je to návrh dobrý a vyvážený. Na jedné straně dodržujeme rozhodnutí VTO, co znamená, že plníme své mezinárodní závazky a e, na druhé straně tady máme zákaz e, toho v souladu s vyšším cílem, tedy zákaz obchodování s vojeným produkty a, a také chceme ponechat možnost Inuitům, aby své tulení produkty mohly v Evropské unii prodávat. Mě tento výsledek těší a já vyzývám komisi, aby informovala eh, veřejnost a také příslušné orgány o tom, že tulení produkty Inuitů jsou na evropském trhu legálně. My si myslíme, že to má velký význam a chtěla bych poděkovat panu zpravodaji Bušovi za konstruktivní a kvalitní spolupráci, která vedla k tomuto vynikajícímu výsledku. Děkuji vám. Um, Děkuji paní předsedkyně pro EKR Eh, nejdůležitější je být v souladu s VTO pro naši frakci. Proto můžeme eh, podpořit vypuštění výjimky MRL, RMM a také i souhlasíme s tou výjimkou, která se týká Inuitů, takže eh, a ne, aby mohli žít z této produkce. To je důležité pro přežití těchto komunit, především v Kronsku, kde nemají jiný zdroj příjmu. Také i hm, podporujeme ten původní zákaz, a, hm, který byl přijat před pár lety, i ochranu e, zvířat, to také pro nás důležité. A dále i EKR se zavázalo, že bude prosazovat kvalitnější legislativu. Proto je třeba, abychom apelovali na komisi, aby prostudovala vždycky dopady těchto novel. A to především, když novelizuje nějakou platnou předchozí legislativou, tak aby do budoucna skutečně ta legislativa byla kvalitní. Podporujeme tedy mm, tento, eh, tuto dohodu a doufáme, že to je dobrý krok vpřed. Edustaja Kaja Kallas. Děkuji. A nyní paní Kallas. Děkuji. No ta, ten, tato legislativní zpráva eh, měla za cíl, aby eh, mm, legislativa EU byla v souladu s rozhodnutím VTO, ale mm, Mm, ale co je těžší vyřešit, je otázka tradic. A výjimka MMRM, MRM, tedy eh, zdroje, mořské zdroje, to bylo v souladu tady. Nejde o to přehodnotit ten zákaz. Ne, ten zákaz bude platit nadále, to já podporuji, ale skutečnost je taková, že v pobaltských zemích pořád ještě se vydávají licence na lov tuleňů. Tady také panují určité tra- tradice. Například v Estonsku máme 50 licencí, které se vydávají na tento typ lovu a asi jejich počet se nezvýší. Eh, v podstatě mm, ale potom mm, ti, kteří toto, eh, ty eh, tuleně uloví, nemohou využít tyto ulovky nemá to pro ně žádnou hodnotu. Takže já tady zdůrazňuji, tady nejde o blaho zvířat, ale jde o udržitelné využívání zdrojů. Já doufám, že komise zváží své stávající praktiky a přehodnotí, co je nejlepší. Na jedné straně tedy respektovat ten zákaz, ale na druhé straně eh, i zachovat tu možnost eh, tohoto typu lovu, ale který potom eh, nebude znamenat, že těmi úlovky se bude mrhat. Děkuji a nyní má slovo pan, paní Házenka. Děkuji vám, předsedkyně. Je zde historický okamžik. Konečně mají plnou hodnotu i zájmy zvířat. A poprvé e, nejsou závažnější e, zájmy obchodu. A toto vyjádřila Světová obchodní organizace. Aby bylo jasno, pokud je třeba zakázat nějaký produkt nyní, tak jsou to tulení kožešiny, protože každý rok dochází k tomu, že 100 tisíce tuleňů jsou ubíjeni k smrti. Některá mláďata nejsou stará ani tři měsíce a ještě při plném vědomí jsou vlastně stahována z kůže. A proč? Jenom proto, aby se vydělávaly peníze. Kulení kožešiny jsou zbytečný módní artikl, kvůli kterému jsou různým způsobem vražděni tuleni a to nelze žádným způsobem omluvit. Proto se Evropa rozhodla v roce 2009 omezit dovoz a obchodování v této oblasti. Ale bohužel z dvou výjimek zde ještě jedna zůstává, a to je lov Inuitů. Pokud chceme zachovat tradiční společenství, tak hlavně nesmíme podněcovat Inuity k tomu, aby eh, svoje zdroje proměňovali v peníze a eh, lovili tuleně a tulení eh, mláďata. Děkuji vám za pozornost. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Soltes, Igor. Děkuji, pan Soltes. Děkuji, pane, paní předsedající. Tak já bych eh, především poblahopřál eh, panu zpravodaji a poděkoval také eh, kolegům a kolegyním, kteří se projevili jako vysoce účinní a efektivní v otázce kompromisu. My se máme nařízení pro obchodování eh, s důlenými produkty, což eh, je pro naši frakci velice důležité, protože my jsme pro ochranu eh, zvířat a samozřejmě aktivně na ní pracujeme. My jsme jako zelení za toto bojovali, nicméně došlo k určitým problémům po té, co se eh, vyjádřila VTO. A ty problémy spočívaly v tom, že řada frakcí se pokusila vnést do této záležitosti mnoho eh, výjimek v rámci různých partikulárních zájmů. Tyto pokusy o zředění neměly úspěch a dokonce už eh, ve výboru IMCO byly odmítnuty a později eh, došlo eh, k jejich potvrzení v radě. Nejproblematičtější byla výjimka BMR a já jsem od živá byl proti zde bude muset svou roli sehrát také komisi. Eh, je třeba provést řádné vyhodnocení a taky je třeba zjistit, jestli eh, příslušné nařízení se respektuje nebo ne. Eh, Prošlte se, paní Kumpola má na vás otázku v rámci modré karty. Přijmete tuto otázku? Ano, tak prosím. Micro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 a e, v místní kultuře se používají kůže tuleňů. Ale jestliže hovoříte nyní o ochraně zvířat, tak tady skutečně mm, tady nedochází, nedochází k jejich ochraně. Tady jde čistě o komerční prodej. tak to prostě je. Tady by skutečně mohlo dojít ke eh, zničení tradičních eh, způsobů obživy. Odpověď. Já eh, jsem přesvědčen, že v rámci tohoto nařízení bylo dosaženo maximálního možného kompromisu. Respektuje se zde také tradiční způsob lovu Inuitu a dalších skupin obyvatel, které tady vnímají nebo nacházejí obživu. Čili v tomto rámci je jim dovoleno lovit tuleně. Ale přílišné rozvolnění definice by mohlo vést k výjimkám a to by bylo špatně a nebezpečné. Olkaa Řečník paní Parker, děkuji paní předsedkyně. Já eh, vítám změny v legislativě mm, podle doporučení VTO, protože tady jde o lepší ochranu tuleňů a jejich blahobyt, ale já jsem zneklidněna dopadem na Inuity, protože to bude mít pro ně velký efekt, velký dopad, ale zde je problém asi s nedostatečným hodnocením dopadu. V roce 2009, kdy poprvé byla zavedena výjimka pro Inuity, tak klíčovou prioritou pro parlament bylo zajistit, že eh, tyto komunity, tato společenství nebudou dotčena negativně touto legislativou, protože to je pro ně tisíciletá tradice tradice, která eh, eh, jim pomáhá eh, přežívat. Ale nedávná čísla z Gronska nám ukazují, že tento zákaz měl obrovský negativní dopad na tato společenství a by e, e, ale e, s příští legislativou musíme zajistit, že vezmeme do úvahy i blahobyt Inuitů a podobných společenství a nejenom blahobyt zvířat a že neobětujeme jeden blahobyt na oltář druhého. Děkuji. Kiitoksia. Franz Obermeier, olkaa hyvä. Děkuji, pan Obermeier. Děkuji vám, paní předsedkyně. Udržitelnost a zodpovědné zacházení s přirozenými zdroji, to jsou naše hlavní hodnoty. Ale dosavadní zákaz týkající obchodování tuleními produkty, tak zde jsme nedodrželi tuto hodnotu. Například uvedu situaci v Grónsku. Je tam 12 milionů toleňů a místní komunity ročně uloží, uloví asi 150 tisíc kusů a biologové uvádí, že udržitelné by to bylo také, kdyby jich eh, bylo jenom 500. Pro eh, původní společenství jsou tuleni jediným zdrojem vitamínu C a dalších živin a už jsou loveny pro staletí a pro eh, tuto obživu tam není žádná náhrada. A kvůli Evropské unii bylo vlastně tis, byly tisíce tuleních kůží, takto získaných tulenů spáleno nebo jinak likvidováno. A to přece vůbec e, není udržitelné nakládání se zdroji. Ale musíme se postarat také o to, aby nedocházelo už e, opět ke e, komerčnímu lovu těchto zvířat a měli bychom se zde podívat i na oblast Balského moře a omezení výjimek Jan Burkveld z Greenpeace říká toto. Musíme zvýšit naše úsilí v tom, abychom vysvětlili spotřebitelům EU rozdíl mezi udržitelným lovem ze strany původních společenství a lovem komerční. A toto podporuji tež. Děkuji, nyní pan Pospíšil

Eh, od pana Obermajera. Přijmete? Yes, Obermajer. Ano, pan Obermajer, prosím. Děkuji. Eh, já, pokud jsem tomu správně rozuměl, tak eh, tady bylo řečeno, že výjimky mohou vždy vést k tomu, že se stane cosi, co si nepřejeme. Nicméně, jak si představujete tedy, že ty možnosti tradiční obživy Eh, pro ty domorodce by byly eh, jaksi zajištěny, ponechány, protože o to nám šlo, a za druhé, eh, zda by bylo udržitelné a chytré, kdyby jako dosud bychom spalovali tulení košky a tulení kůže

Domnívám se, že v roce 2009 jsme ten všeobecný zákaz obchodování s tuleními produkty prosadili a byla to dobrá věc. Ale právem jsme učinili výjimku týkající se Inuitů, protože dobře víme, že to patří vlastně k jejich obživě. Bez tohoto lovu a produktů, které jsou výsledky tohoto lovu, nemohou prostě přežít. A proto nemůžeme jednoduše říci, že tuto výjimku nemůžeme udělat, nebo že je příliš komplikovaná, nebo že je příliš těžké ji kontrolovat. Ne. Musíme respektovat, že i tito lidé potřebují svůj zdroj obživy a zde jsme prohlásili, ano, to je třeba udělat a to musíme udělat. Druhá výjimka, ta byla složitější, protože se týkala ochrany, ochrany mořských zdrojů co tím můžeme chápat, co se do toho všechno může schovat. Myslím, že je dobře, že jsme tuto výjimku nyní eh, kompletně vyňali a vyškrtli, že jsme tím udělali dobrou věc a proto zítra můžeme souhlasit s tímto eh, kompromisem, protože nastavuje správné akcenty a také zahrnul to, že v budoucnu má být překontrolováno také Nějaké to má dopady zvláště na Inuity, protože nechceme odstraňovat jejich zdroj obživy. Děkuji vám. Děkuji, pan Pedroli. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice potěšen, že vás vidím za předsednickým stolem. Na rozhodnutí VTO je dobré to, že vlastně poprvé je zmíněna ochrana zvířat. To je také důležitý aspekt pro další budoucí diskuse o tomto tématu. Máme zde výjimku, tak aby Inuité mohli pokračovat ve své tisícileté tradici. Nicméně mm, je e, problém, že se zde nelze rozlišovat eh, mezi jednotlivými typy lovu. Například ve Švédsku je jasně regulován eh, lov tuleňů, ale když jde, jde například o ochranu eh, lov z ochrany mořských zdrojů, tak je třeba ty tulení kožešiny likvidovat. Zkrátka, takovýto zdroj musí být možné využít jiným způsobem. Děkuji vám. Děkuji, pan Filner. Děkuji, ano, ano, eh, zakázat obchod s těmito produkty, to znamená spoustu věcí. Je třeba si tady udělat jasno, eh, eh, i mm, komise uznává tedy, jak je to s aplikací této legislativy, jak je to s těmi výjimkami a znamená to, že zásoby rostou mm, protože nemohou je prodávat a je třeba na to reagovat. Já si myslím, že mm, ti, kteří eh, teď Eh, eh, eh, vytváří tento zákon, tak měli jiné možnosti ten problém vyřešit. A zde chci zmínit tři možnosti, které byly lepší než vůbec to, co nakonec se přijalo. No, to znamená, my jsme mohli mm, při, zachovat lov například s Eh, tedy zakázat eh, ten lov, který nebyl etický, nebo jsme mohli i eh, tedy tam zakotvit tu možnost lovu pro jiné než komerční účely. A, mm, takže to je něco jako s těmi výměty nebo s těmi e, náhodnými úlovky ryb, které se nakonec také vyhazují. Takže my bychom měli udělat všechno od nuly úplně jinak a nově. Děkuji. A nyní má slovo pan Nilsson. Máte slovo. Holbar Děkuji vám, paní předsedkyně. Udržitelné hospodáření s mořskými zdroji je nesmírně důležité také v oblasti Baltu a ta výjimka MRM, která existovala, tímto usnesením mizí a to je na výsost nevýhodné. E, počet tuleňů v Baltu neustále stoupá a je třeba mít rovnováhu v ekosystému Baltského moře. Zajistit tuto rovnováhu. A problém spočívá v tom, a to jsem opakovaně uváděl na výboru, to je důvod, proč jsem pro e, vyškrtnutí této výjimky. Ono je těžké najít lovce pro lov tuleňů, protože jsou tam příslušné byrokratické postupy, ale už nyní je opravdu těžké eh, sehnat skutečné seriózní lovce, protože eh, lovci si logicky také chtějí ponechat to, co uloví. Takže v tomto případě tuleně. Problém tedy bude v tom, že v budoucnu nám budou chybět lovci pro lov, který ale bude nezbytný. Problém je v tom, že nemůžeme například najednou požádat vojsko, aby e, zabilo určitý počet tuleňů. Takže je zde potom jakýsi scénář, že budeme mít nějaké podniky v oblasti Baltu, kteří potom budou moci nabízet nějaké víkendové rekreační střílení tuleňů, aniž by se potom o ně dále někdo musel starat. Děkuji a není každý aj. Pan eh, Luculina jako první. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k rozhodnutí Eh, eh, VTO a jeho příslušného orgánu z 18. června eh, s tím, že tyto výjimky byly stanoveny způsobem svévolným a zakládají diskriminaci, tak nemáme jinou volbu, než novelizovat legislativu tak, aby toto nařízení bylo v souladu s pravidly VTO. A zde, zde se ale Eh, neřešilo, neřešila otázka blahobytu zvířat, eh, protože to se řeší jinde. A, mm, ale tam šlo o to, že eh, ty podmínky jsou dvojznačné a mohou být zneužívány a že nakonec může toto být zneužito pro komerční účely. Takže bychom neměli tedy propojovat zde mm, tyto výjimky s animal welfare. Ehm, tady máme jiné mechanismy. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Kolega Marisnotis. Děkuji. Hlavní prioritou v EU musí být ochrana ohrožených živočišných druhů. E, to se děje e, i s velrybami, i s tuleni tulení výrobky jsou e, důsledkem lobu, lovu tuleňů, kteří vymírají a to musí skončit, to musí být pravidlo. A jediná výjimka eh, může být právě ten lov eh, ze strany Inuitů. Ale jsou zde další mm, otázky. A to je, že eh, musí to být tradiční lov, mus, a tento lov nesmí být z komerčních důvodů také i musí se provádět způsobem, který omezí utrpení zvířat. A na tomto základě můžeme efektivně po celém světě tuleně chránit a zároveň tak i vytvoříme možnosti pro e, přežití Eh, Inuitů a podobných domorodých společenství, pro které to je zdroj výživy, například eh, v Kronsku. Je to součást tradice. Děkuji. A další řečník Ivan Jakovič. Poštovaná gospođo predsjednice, chtěl bych odmah na počátku jasno řeči. Děkuji paní předsedkyně. E, já chci zdůraznit skutečnost, že třeba zde udělat rozdíl mezi tradičním lovem Inuitu a tradičním životem e, domorodých obyvatelů a mm, tím lovem tuleňů pro účely obchodu s jejich mm, výrobky. To je zbytečné. Určitě Toto mm, mm, je téma. Já nechci zde vyjadřovat solidaritu s Inuity, ale já jsem z Chorvatska, chci zdůraznit jiné věci. Víte, že v západním Balkáně máme takový problém, kdy nám mizí ohrožené druhy jako medvěd, jako eh, je vlk, jako jsou divoké kočky a je třeba, abychom se zaměřili i na tento jev a komise s tím něco udělala. Děkuji. Ja sitten Serrao Santos, olkaa hyvä. Další řečník, eh, pan Santos. Enfatizar que os cidadãos na sua maioria, non estão... Já se chci vyjádřit k faktu, že mm, většina portugalských občanů eh, je, jsou odpůrci Eh, lovu mořských savců. A mm, toto samozřejmě, tato výjimka jde proti eh, obecnému sentimentu. Samozřejmě něco jiného je eh, lovit pro svůj, pro svou vlastní obživu. Udržitelným způsobem samozřejmě. chytání určitých zvířat eh, v určitém sociálním kontextu eh, u komunity, která je dokonale integrována do eh, svého prostředí, na rozdíl od masového vybíjení, tak to je skutečně něco jiného. Většina evropských občanů rozumí tomuto rozlišení a Evropský parlament by to měl také vyjádřit velice jasné. Nyní pan Fedele má otázku mm, v rámci modré karty. Máte, prosím, tedy přijmete ji, pane Sarao Santoši? Tak, fru talman. Já tycker engagemanget som finns här... Děkuji, paní předsedající. Ta, to angažma pro Inuity je zde obrovské. V Norsku, ve Švédsku, ve Finsku. Eh, tam eh, všude máme takovou tradici po ústupu eh, ledovců. My jsme začali lovit tuleně. To by bylo, to ovšem také bylo nutné, aby jich nebylo příliš mnoho. Čili je třeba mít jasná pravidla pro lov těchto tuleňů. Ano, ale jestliže je nutíme potom, aby ulov, své úlovky pálili nebo zahrabávali, tak to prostě se těžko vysvětluje. Mikrofon. Eh, ano, děkuji, paní předsedající. Z mého pohledu ta otázka lovu eh, zejména tedy eh, divokých eh, zvířat skutečně musí být omezena pouze na domorodce, který jim poskytuje toto obživu. Samozřejmě se můžeme zaměřit na historické a geografické kontexty při rozhodování o tom, jestli to tolerovat nebo ne. A nyní pan Demesáre. Ja, eh, to... Děkuji vám. Evropský zákaz komerčního lovu tulení má pohnutou historii. Moje strana NVA eh, Frida Brepol, bývalá poslankyně Evropského parlamenta, byla u kolébky zákazu tohoto lovu. Byla to reakce na žádost milionů občanů aby nebyly připuštěny náš eh, trh výrobky eh, z takového různého lovu. Mělo to své účinky, mimo jiné na Kanadu, bylo to opakovaně napadáno a nyní tomu dává zelenou i VTO a to je zásadní. Jsou zde některé změny, které umožní tedy zajistit eh, požadavky VTO a nyní zde máme tedy stabilní legislativu, která vychází z požadavků VTO, zajišťuje práva zvířat a nepodkopává eh, původní legislativu a proto naše delegace tento návrh také eh, podpoří. Děkuji další řečnice. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice potěšená, že zde je zastoupená i komise já samozřejmě podporuji princip ochrany zvířat i principy VTO. Ale ti, kdo na Olandu nebo jiných malých ostrovech ve Švédsku nebo v Estonsku nebo žijí, jsou lidé, kteří se seznamují s tradicemi, které jsou staré tisíce let, které tam už byly dávno. No a nyní jsou to najednou jenom inuité, kdo mají tradice. Jak vysvětlit tamním dětem, že naše společenství bylo příliš malé na to, abychom byli zohledněni i my? Jak je tomu například v oblasti e, výzkumu, vědy, muzeí? Kdo určuje, že někdo má nějaké tradice a že jsou tisíce leté? Děkuji a nyní pan komisař. Máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem, kteří se do rozpravy zapojili a ještě jednou děkuji, že jste tak konstruktivně angažujete v tomto procesu, i když toto téma je velice citlivé, což i vyplynulo z této diskuze. Eh, novelizované nařízení má zajistit eh, i e, že budou ošetřeny ty základní ekonomické tradiční zájmy těchto společenství, že nebudou jejich zájmy poškozeny negativním způsobem, e, protože tento lov, jak bylo vysvětleno, je nedělnou součástí jejich identity, jejich kultury, je to i zdroj jejich příjmu a jak jsme tady hodně slyšeli, také toto přispívá k přežití těchto komunit. A ta výjimka eh, mořských zdrojů eh, samozřejmě eh, není, mm, není tedy, jak jsme viděli, kompatibilní, ale my musíme tedy přeskoumat každý návrh, který jsme dostali, ale mm, po, teď jsme dospěli k závěru, že nelze zachovat výjimky, protože zde by bylo velké riziko, že nebudeme dodržovat rozhodnutí VTO. Naše legislativa musí být v souladu s rozhodnutím VTO, to znamená musí zakotvit nediskriminující právní rámec, samozřejmě, který i bude reflektovat obavy veřejnosti. Takže děkuji ještě jednou předem za vaši podporu návrhu nařízení. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj Busoj. Děkuji paní předsedající, děkuji vám kolegové, děkuji pane komisaři za laskavá slova. Já chápu, že eh, tento dosažený kompromis eh, nemůže plně uspokojit pobaltské země a nordické země. Nicméně myslím si, že je to mm, velice dobrá dohoda a měla by být eh, tato mm, dohoda podpořena. Teď hovořím zejména o článku 7. Eh, také, co řekl pan kolega, eh, já jsem také hovořil eh, s zástupci dánského a gronského parlamentu, s zástupci inuitské menšiny a sice do, dospěli jsme k závěru, že lov, který provádí Inuité, neohrožuje ani životní prostředí, ani populaci tuleňů a primární účel není komerční, je to obživa. Oni žijí velmi jednoduchým a skromným životem. Je to tradiční staletá, eh, staletý obraz jejich života, který respektuje také zájmy zvířat. My máme velice napjatý kalendář a e, snažíme se vše schválit tak, aby Evropská komise e, měla čas připravit příslušné akty, tak aby se to stihlo do termínu, tedy do 18. října. Děkuji vám za podporu e, zítra.